Bonjour, Navrhuji vám, abychom zahájili naše zasedání. I když eh, nemá mandát, eh, chci se omluvit ve jménu radnice Bruselu, že nám prostě nerozsvítili na první jarní den slunce, ale s tím já nic neudělám, ale jistě bude lépe. Takže Marita bohužel nemůže být mezi námi, protože Marita Islov je v současné době celý den na zasedání týkající se třístranných jednání sociálních záležitostech. Ehm, budeme mít tlumočení do všech jazyků s výjimkou chorvačtiny. a potom z 21., 22., 20. a 26, 27 únor. Tady máme zápisy ke schválení. E, nemáte-li námitky, bude tento zápis schválen. A já dám hned slovo Agněš a Elizabet, e, protože pak, když jsem to správně pochopil, nemohli se příliš vyspat. Eh, protože se konal osmý trialog, třístronné jednání a já vám dám slovo, abyste nám souhrně řekli, k jakým výsledkům dospělo toto třístranné jednání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já začnu tak, jak je to běžné a Agnes vždycky hovoří i já k tomuto bodu. Eh, my jsme tato vyjednávání vedli zejména, takže jsme se soustředili na, i na pomoc Roberta, který nás doprovázel v této práci. A nejprve jsme dospěli ke kolektivní globální dohodě týkající se jednotlivých článků, nad kterými jsme společně pracovali s radou. To byla taková ta první fáze vlastně před 15 dny a v pondělí večer jsme eh, se zaobírali konzolidací dohod eh, o jednotlivých článcích, článek po článku a potom body úvodních ustanovení jeden po druhém. Takže v pondělí večer v 20 hodin 45 jsme mohli říci, drahá Agnes, že jsme konzolidovali a ukončili vyjednávání s radou. Říkám konzolidovali a ukončili záměrně, protože jsme se skutečně zaobírali i detaily a teď budeme mít definitivní text. Ještě není tedy eh, k dispozici, ale eh, bude dán k dispozici co nejdříve. Jaké jsou tedy výsledky eh, tohoto vyjednávání? Nejprve co se týče doby trvání, což je tedy mimořádně významná záležitost, došli jsme k dohodě 12 měsíců plus 6 týkající se notifikace eh, podniku členskému státu, eh, který přijímá pracovníky. Druhý bod, eh, rovněž mimořádného významu, jistě si vzpomenete, Eh, během našich vyjednávání jsme měli dvojí právní základ, která byla, který byl navržen tak, že jednak se týkal ochrany zaměstnanců či pracovníků a podpora jednotného trhu, eh, která by měla být začleněna do této směrnice. A Agněš jistě k tomu řekne něco více. Tady vlastně došlo k rozšíření působnosti směrnice 96. Rada si přála, abychom to zapojili do úvodního bodu ustanovení. A ale nám se podařilo to dát do článku, což je skutečně eh, jasná reference v souvislosti s možnostmi rozsudku eh, justice. Třetí bod. Co se týče odměňování, zůstali jsme při našem postoji, to byl společný postoj. To tedy znamená, že odměňování bude minimální plat eh, přijímající země a bonusy, které s tím souvisejí, které se k tomu přidružují, tak, aby tedy byla zhoda v platech mezi pracovníky přijímající země a pracovníky vyslaných pracovníků. Čili v této linii je třeba zachovávat tu zásadu stejná práce, stejný plat na stejném místě. Co se týče odškodnění uvědomili, zahrnuli jsme celou řadu připomínek, které byly zahrnuty. Eh, podle jednotlivých zemí eh, mohou být eh, placeny ty částky za to, že pracovník není ve své vlastní zemi podle konkrétních států přijímajících, ale domluvili jsme se, aby ta částka, to znamená gross amount, byla stejná mezi vyslanými pracovníky a přijímajícími Um, A dnes mě jistě dovolí, abych tady uvedla ještě dva další mimořádně významné body, eh, za něž jsme se br- brali a prali jako lvy. To se týká transpozice eh, lhůty pro aplikaci, pro implementaci směrnice. Možná, že si vzpomenete, že v textu rady tam bylo tři roky. Žádný členský stát to nesměl implementovat dříve než tři roky. Tady byl takový, taková mez, vlastně taková hranice. A potom implementace v období čtyř let. A musím vám říci, já jsem byla velice zavázána tomu mandátu, eh, o kterém jsme se rozhodli, to znamená dva roky implementace, dva, eh, transpozice, dva roky implementace tak, aby se respektovala také evropská legislativní práce a rada připustila eh, tento náš návrh. A potom se nám podařilo opravit jeden významný bod – který ležel na srdci zejména našim španělským a portugalským přátelům. To se týče dopravy. K dopravě. Eh, obsah kont současné práce podlehá lex specialis, to je směrnice 96, nemodifikovaná, která bude aplikovaná až do doby, než se začne aplikovat lex specialis rada ehm, udělala takovou malou chybu v říjnu, protože hovořila o vstup v platnost eh, směrnice 96 by se měla aplikovat do doby, než vstoupí v platnost lex specialis. Ale vstoupení v platnost je před aplikací. To znamená, tady by fungovaly tři rozdílné režimy. Směrnice 96 až do vstoupení v platnosti, směrnice 96 revidovaná, to je to, o čem hovoříme mezi vstoupením v platnost a zahájení aplikace a potom lex specialis. To eh, bylo mimořádně obtížné pro všechny členské státy, aby prostě třikrát měnili eh, režim a proto jsme povolili a souhlasili s tím, aby to byl počátek aplikace eh, jako tedy signál zahájení fungování lex specialis. A teď bych ráda řekla něco Agnes, protože není snadné vyjednávat tak komplikovanému a komplexnímu textu, který je odborný, technický, zastupuje různé zájmy a Agnes i já jsme e, skloubili veškeré naše úsilí, abychom dosáhli e, určitého vyvážení státu z východní i ze západní Evropy, aby jedni nebyli proti druhým. Snažili jsme se prostě skloubit žádosti jedněch i druhých, aby tady nedocházelo ke střetům a velice mimořádnou pozornost Agnes jsme věnovali také vyváženosti mezi respektováním podniků a také ochraně pracovníků, kolektivní smlouvy. To všechno jsme se snažili zaintegrovat do tohoto textu Výborně jsme spolu spolupracovali, eh, když bylo důležité postavit se radě. Výborně jsme společně na tom pracovali tak, aby naše zásadní body, čili zásadní body parlamentu, byly respektovány. A takže chci velice poděkovat Agne za způsob, kterým jsme spolupracovali. Pravdou je, že zpravodajky dvě z dvou politických skupin, různých politických skupin, které pracovaly ruku v ruce, ale také chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, eh, kteří velice usilovně spolupracovali s námi a kteří nám umožnili Eh, také žádat o přestávky mezi vyjednáváním, abychom mohli dospět k dohodě mezi stínovými zpravodaji, eh, konkrétně podle toho, jak se jednání vyvíjela. Takže, pane předsedo, domnívám se, že jsme dospěli v, v dobrém týmu, k dobrému výsledku. Když říkám dobrý tým, nemám tím na mysli jenom Agnes a mě, ale také kolegy z dalších členských států a z dalších politických skupin. Takže doufám, že v parlamentu získáme většinu pro to, abychom pokročili v tomto textu, který je tak významný pro sociální Evropu. Thank you, chair. Děkuji. Předsedo, děkuji eh, za eh, to, že jste nám umožnili, že se nám podařilo dosáhnout eh, eh, těchto velice důležitého výsledku, že jsme udělali tyto kroky v pondělí minulého týdne a to eh, znamená i Elizabeth a stínový zpravodajové a patří sem také sekretariát, protože to bylo velmi užitečné, právní služby a musím říct, že všech, také všichni naši asistenti, protože teď to závisí na nás. Na stínových zpravodajích na nás, ale také na eh, bulharském předsednictví, aby se jí dostalo podpory pro dohody, které byly mm, uzavřeny v pondělí minulého týdne. A eh, jak já to chápu, Ehm, oni dnes mají eh, eh, koreper, ehm, takový debriefing, který se dnes koná. Pokud všechno eh, bude fungovat dobře, tak ehm, bude zaslán odsud dopis pošlou nám dopis po setkání Korperu 11. dubna, takže bychom mohli učinit pak nezbytné poslední kroky eh, v této složce eh, v následujícím měsíci. Já musím říct, že jsem eh, vděčná. Já jsem se hodně poučila během tohoto procesu. Jsem za to vděčná. Když je vám 57, tak je to hezké, že můžete říct, že jste se toho hodně přiučili, ale myslím si, že Eh, se nám podařilo udělat něco, eh, co má cenu pro evropské zaměstnance a pro evropské společnosti. A to je asi ta, ten nejlepší část Stejně jako Elizabeth, jak už řekla Elizabeth, tak jsme udělali určité změny v politických dohodách eh, před dvěma týdny o příplacích, příspěvcích a také mm, šlo o to dostat podporu v radě pro eh, České, Český, pro, eh, eh, Českou republiku a Slovenskou republiku. Myslím si, že je to důležité, protože tato dohoda si zaslouží velkou podporu a to je také důvod, proč jsme se mm, nedrželi každého výrazu Eh, v pondělí jsme byli velice aktivní a snažili jsme se zapracovat vše, veškeré obavy členských států, a, mm, takže šlo eh, o právní jasno eh, v, v, v situaci kolem případku a také mm, odměňování a úhrady. Také jsme udělali nějaké změny v oblasti dopravy a byla to chyba, která Eh, byla no, pravena eh, v radě, to byla eh, formulace určité, šlo o to, abychom se nám dostalo portugalské podpory pro tento návrh a já si myslím, že to má cenu, že to stálo za to, ale také jsem chtěla říct jasně, že to není tak, že doprava, že že to nebude možné bez, eh, bez ochrany, protože je jasné, eh, že eh, směrnice z roku 1996 stále ještě pokrývá zaměstnance a bylo nezbytné vymáhat tato stávající pravidla a museli jsme počítat také se členskými státy, že v období mezi tím budou uplatňovat právě pravidla, která platí od roku 1996. Na žádost Švédska velkých um, aktérů eh, jsme eh, trošku nesli jasno do eh, znění, které se týkalo kolektivních smluv, tak aby bylo naprosto jasné, že aby bylo jasné, že tady mluvíme o kolektivních smlouvách. Jsou to buď členské státy, které tady E, mluví o kolektivních smlouvách, které by byly mít širšího rozsahu, nejenom univerzálně aplikovatelné, ale také jde o sektorální nebo regionální kolektivní smlouvy, odvětvové, ale také jsme Ehm, řekli jasně, že pokud v členských ehm, státech, například v severských ehm, státech, pokud to nebude vláda, ale budou to sociální partneři, kteří eh, vedou kolektivní eh, jednání kolem kolektivní dohod, tak je to taky v pořádku. A pak je tímto pokryt tento článek. Pak jsme provedli určité změny, které se týkaly textu Um, dodávkách, um, subdodávkách. V úvodním textu uh, tady máme odkaz um, k vymáhání. Tady máme dost striktní pravidla, která se týkají zodpovědnosti za uh, subdodávky a všechno, co k tomu mohu říci, je to, že uh, to byl obrovský krok kupředu Eh, v této velice důležité zásadě eh, rovná odměna za, eh, rovné, za rovnou práci, za stejnou práci ve stejném pracovišti. Je to také krok předu, protože, jak už řekla Elizabeth, Myslím, že se nám podařilo vytvořit úspěšně rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů různých členských států, různých zájmových skupin a pořád ještě tady děláme kroky nebo pokrok, mm, eh, protože máme jasná vymahatelná pravidla. Takže pozdější fázi, možná někdy v květnu, tady budeme hlasovat na výboru poté, co text, poté, co eh, přijde onen dopis Koreperu. Ale využiju času mezi tím do doby, než budeme hlasovat a pokusím se přesvědčit co nejvíce kolegů, aby hlasovali pro toto, protože si myslím, že zaměstnanci a společnosti v Evropě si tento pokrok, si tuto vývoj zaslouží. Děkuji. Euh, Děkuji vám oběma za informace a za práci, kterou jste odvedli. Je jasné, že uvidíme ty další postoje koncem dubna, začátkem května, pak budeme přepravovat, doufám, budeme mít ten definitivní text. Já samozřejmě doufám, že eh, budeme moci vám poskytnout informace, které budete potřebovat. A na plenární zasedání, já říkám to s podmínkou, by se to pravděpodobně město dostat v červnu. Vidíme. Děkuji vám mnohokrát za práci, kterou jste odvedli a dostáváme se k dalšího bodu. To je bod, který se týká hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států. Je to velmi důležité téma důležité pro podporu zaměstnanosti. A já i hned předávám slovo panu zpravodaji, panu Miroslavovi Mitrofanovi. Děkuji. Mohl bych eh, položit otázku? Ne, já bych to rád uzavřel. Já nechci, abychom měli debatu. Vím, že pokud o této věci otevřu debatu, tak tady bude mnoho zájemců o slovo a z hlediska našeho časového harmonogramu by nám to ještě nevycházelo. Děkuji. Pouze proto, abych zopakovala to, co jste řekli. A dnes a já jsme vám přesně k dispozici každému z vás, buď individuálně, nebo vašim delegacím, či vašim politickým skupinám. Jsme ochotni vám vše vysvětlit, každá z nás vám vysvětlit naši práci. Takže Eh, teď jste si otázku nemohl položit, ale jistě budete mít příležitost mi ji položit. Takže pane Mitrofanové, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, nejprve bych vás chtěl informovat o některých technických detailech. Když se podíváte na databázi Evropského parlamentu, tak tady najdete Původní text eh, této zprávy, hlavní směry zaměřené na eh, politiku zaměstnanosti členských států. A eh, zpravodajem je pana, je paní Ždanok. Ona před třemi týdny opustila Evropský parlament a já jsem ji nahradil, takže je to teď jakási dědictví po mé kolegyni a teď budu v její práci pokračovat. Nejprve bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, za velice um, užitečnou produktivní diskusi, eh, kterou jsme vedli na včerejším zasedání. Pokusili jsme se skutečně vzít v úvahu všechny poznámky, námitky, stanoviska, kterou, která vyjádřili naši kolegové z všech politických skupin. Tato zpráva není běžnou zprávou, je to takový zvláštní případ, protože před eh, dvěma týdny jsme dostali jasný signál z Rady, eh, z bulharského předsednictví, v tom smyslu, že tentokrát naše zpráva, po té, co bude schválena parlamentem, by mohla být vzata v úvahu radou. Takže to bude velký krok upředu, nejenom pro nás, pro výbor, ale také pro eh, eh, Evropský parlament jako takový. Co nastane v nejbližších týdnech? Doufám, že se nám podaří urychlit proces eh, schválení této zprávy, protože jsme včera neměli velice užitečné, měli jsme to užitečné kompromisy mm, a mm, e, máme tady pozměněné e, návrhy, které mm, tento dokument byl pak e, později rozeslán. A doufám, že tato zpráva, že se o ní bude hlasovat a to nejpozději eh, na našem zasedání eh, v květnu. Ale ehm, aby bylo možné dosáhnout takového úspěchu, musíme změnit hlasovací eh, čas v našem výboru. Původně to bylo 25. nebo 26. dubna, ale doufám, že budeme ehm, připraveni hlasovat 27. března. Samozřejmě jsme připraveni si teď vyslechnout eh, poznámky našich kolegů ze všech skupin a vezmeme, v, zohledníme všechny návrhy, námitky a podobně. Myslím si, eh, že jich bude velmi málo pozměňovacích návrhů, eh, které budou hlasovány na plenárním zasedání. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom naformulovali ty nejlepší kompromisy mezi všemi skupinami. Děkuji vám. Merci, la parole... Děkuji. A slovo má nyní za EPP pan Kryla. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové. Jak již bylo řečeno včera na zasedání stínových zpravodajů, nám kolega Mitrofanov navrhl, abychom pracovali rychleji, abychom naše práci urychlili a naše skupina to vítá. Nyní k pozměňovacím návrhům děkuji kolegovi Mitrofanovovi, že tak angažovaně eh, pokračuje v práci bývalé kolegyně Ždenogy a také za to, že vypracoval velice vyvážené návrhy kompromisu. Kolegové přeložili několik pozměňovacích návrhů, které, myslím, zprávu dobře doplňují. Jsem rád, že jak mé návrhy, tak návrhy mých kolegů byly zohledněny. Nová verze kompromisů odráží diskusy, kterou jsme vedli během prvního kola velice dobře. Zbývá ještě několik otázek a já jsem například potěšen, že byla zohrodněna podpora podnikatelství a také podpora malých podniků a mikropodniků. Rovněž bychom si také ale přáli, aby byly zohledněny i návrhy Adama Koši. Jde o to, aby byly vždy prováděny sociální konzultace. Velice často jsou totiž prováděny příliš pozdě a není možné dosáhnout veškeré zúčastněné strany, nebo ty lhůty jsou často příliš krátké. To k eh, kompromisu 18. A rád bych ještě podotkl, že sociální partneři to nejsou pouze odbory. Je mnoho dalších důležitých organizací, které je třeba rovněž zohlednit. A nyní k návrhu číslo 5. Doufám, že se tady bude odkazovat na pakt stability, neboť je to velmi důležitý nástroj v řízení naší ekonomiky. Mnozí také poukazovali na sladění profesního a soukromého života. Tady bych se eh, rád podotkl, že Veškeré návrhy, které se například týkaly flexibilních forem zaměstnání, jsou dobré pro obě dvě strany, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Jako stínový zpravodaj za EPP bych rád učinil vše proto, aby rada co možná nejdříve obdržela výsledky naší práce, tak aby mohlo být stanovisko Evropského parlamentu řádným způsobem zohledněno. V nejlepším případě by bylo vhodné dosáhnout konsensu ještě do konce tohoto týdne. Pokud se to podaří, tak bychom mohli hlasovat 27. Pokud se nedohodneme, navrhuji, abychom si naplánovali mimořádné zasedání našeho výboru ve Štrasburku. Děkuji vám. Děkuji, předseda. A za SAD Pan Letěn. <laughs> Sorry. I start again. Uh, Znovu začnu. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Mitrofanovsovi za jeho práci jako pokračování práce paní Štanoky. Domnívám se, že pozitivní eh, postoj eh, rady je pro výbor nesmírně důležitý, a my jako frakce chceme tuto příležitost využít, abychom dospěli k brzkému uzavření této zprávy. Domnívám se, že čím rychleji budeme moci ukončit, tím vyšší bude pravděpodobnost, že naše požadavky se stanou skutečností, že Rada zohlední tuto zprávu. Navzdory tomu se domnívám, že je nezbytné, abychom se ještě bedlivě na text podívali, než ho schválíme. A na tom teď pracujeme. Na zítra máme naplánovanou další schůzku. Důležité, aby těch 20 zásad evropského eh, pilíře sociálního byly zahrnuty, aby tady bylo jasné přihlášení se k záruce pro mládež. Důležité je, aby mladí lidé měli dobré šance a příležitosti. Domnívám se, že předložená zpráva obsahuje určité kompromisy mezi jednotlivými politickými skupinami, za které se můžeme podepsat i my, ale přesto se domnívám, že je třeba tu a tam ještě lecos vyjasnit. Například také, co se týče evropského systému kvalifikací anebo také hlavních směrů pro politiku důchodu eh, v členských státech. To nám leží velmi na srdci, abychom i zde měli jasno a abychom prostě od mládeže až po důchodce vytvořili příslušný rámec. Děkuji. Za EKR tady nikoho nevidím, domnívám se. Za LD je to někdo? Za GUE tady také nikoho nevidím. Takže slovo má Laura Agea. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat našemu kolegovi za jeho kompromisní návrhy. Demografický deficit, který zaznamenáváme v posledních letech, samozřejmě hraje velkou roli. Pracovali jsme na solidním dokumentu, dospěli jsme k dobrému podkladu spolu s komisí jako parlament, ale rada ještě včas nerozpoznala, že je třeba zapracovat také změny. A proto je na čase, <clears throat> abychom nyní skutečně trvali na našem programu, protože občané očekávají od nás jako od přímo volených zástupců, abychom se za eh, toto téma zasazovali. My jsme ochotní k této práci a chceme spolupůsobit na formulování kompromisních návrhů. Myslím si, že to je také významný cíl, o který bychom měli usilovat my všichni. V posledních dva a půl letech jsem rovněž byla zpravodajkou k tomuto tématu a snažila jsem se o objasnění nezbytnosti toho, že je třeba bojovat proti chudobě ve všech jejich formách a podobách. Eh, dnes tady máme obavu vzbuzující fenomén. A sice máme tady chudé pracovníky. Jsou to tedy lidé, kteří pracují, ale přesto jsou ohroženi rizikem spadnout do chudoby. A je třeba eh, provozovat odpovídající sociální politiku, abychom zabezpečili, aby existovala důstojná, lidsky důstojná pracovní místa, z, ní, a z jejichž práce lze také žít. Ve členských státu docházelo, ve členských státech docházelo k určitému negativnímu dopadu. Máme tady tedy e, pakt stability, máme tady finanční nařízení a je třeba abychom překonali ještě překážky, které brání ve vytvoření eh, kvalitních pracovních míst. My však víme, že to je možné, eh, když se bude více investovat. Nebude-li se investovat, bude obtížné vytvářet, vytvářet odpovídající pracovní místa, bojovat proti chudobě a také eh, pomoci těmto chudým pracovníkům. E, kromě toho se jedná také o zmírnění tlaku týkající se daní. Když se nějaký podnikatel, zejména malý a středně velký podnikatel, vytváře pracovní místa, musí mít také možnost to učinit. Komise rovněž navrhuje určité přechodné období, zejména co se týče obnovitelných energií a zejména tady v oblasti zaměstnanosti e, vždycky existují také pracovní místa, která jsou ohrožena. A je třeba také vytvořit rovnost příležitostí a přístup na trh práce nejenom pro mladé lidi, ale také pro dlouhodobě nezaměstnané. Eh, mladí lidé musí získávat takovou kvalifikaci, po které je poptávka ve světě práce a dlouhodobí nezaměstnaní musí rovněž mít příležitost dalších kvalifikací. Je třeba sázet na Eh, dovednosti a získané kompetence a uschopnit je proto, aby mohli pracovat například eh, v cyklickém hospodářství, v ekologickém hospodářství, v modré ekonomice. A myslím si, že je třeba, abychom eh, pomohli zavést tyto změny. Dochází tady k určitému vývoji ve světě práce díky automatizaci, umělé inteligence eh, a tyto fenomény je třeba zohlednit. Dále důležitá je otázka diskriminace, slučování profesního a soukromého života. Vše to, to musíme zohlednit a musíme si uvědomit, k jakým změnám dochází v životě práce. Proto je skutečně zásadně významné, abychom vytvářeli eficientní sociální, účinné sociální systémy, abychom mohli bojovat proti určitým deformacím, které by mohly na trhu práce vzniknout, například sociální služby, vzdělávání pracovníků, pro předškolní východu, výchovu. Pardon. Všechno to musí přispět také ke slučování profesního a rodinného života. Je třeba podpořit eh, také inteligentní práci pra, a je třeba postarat se, aby tyto nové nástroje nebyly zneužívány, ale i pracovníkům, domnívám se, bychom měli dát eh, tu možnost, aby na jedné straně mohli pracovat, ale na druhé straně měli také dostatek prostoru pro jejich soukromý život. A ještě poslední bod, hm, zabezpečení v důchodovém věku eh, na základě statistických údajů to vypadá tak. Samozřejmě víme, že lidé se dožívají stále vyššího věku, ale to není možné kompenzovat tím, že se zvýší věk odchodu do důchodu. Ne. Myslím si, že je třeba poskytnout zaměstnancům či pracovníkům možnost, aby si sami vytvářeli svou profesní perspektivu. Chceme i mladé generaci umožnit přístup k trhu práce, jejich kompetence se musí dále rozvíjet, abychom mohli uskutečnit naše cíle za zohledněním toho, že Evropa stárne. A tudíž si, se nedomnívám, že by se měl zvyšovat povinný odchod do důchodu, povinný věk. Zejména u lidí, kteří mají těžkou fyzickou práci. Děkuji nyní Dominik Martán za ENF. Děkuji, pane předsedo. Po to, co, co zde řekla paní a budu mnohem stručnější, neboť já eh, už jsem no, k tomu tématu hovořil často. Já jsem předložil 14 pozměňovacích návrhů. Já doufám, že, že jako vždy je přivítáte, že je podpoříte. Eh, co se týče tohoto tématu, to se nám tady vrací téměř každý den. Jsou to vždy tatáž slova, tatáž eh, věty, stejné nástroje, Eh, také stejné, eh, podle mě nesprávné cesty pro to, aby jste dospěli bohatství. A, a zatímco ale uvnitř Evropy se šíří chudoba. Takže já to nevidím jako vy. Já jsem velmi skeptický, neboť já to soudím podle výsledků a ty jsou špatné. Děkuji vám. Ano. Dobrá, bylo to jasné, stručné, krátké. Děkuji vám. Já i hned dávám slovo zástupci GG Ample, panu Česnovarovi, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, za to, že dáváte slovo komisi. Vítáme těch eh, 100 eh, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy členy výboru a velice se budeme těšit na to, že až se bude hlasovat příští týden, kolegové urychlí proces a myslím, že to bude vítáno i radou. Děkuji. Okay, term... Děkuji vám. Nyní, co se týče časového harmonogramu, takže 25. 26. asi čtvrt eh, dubna u nás na Empl a co se týče plenárka, tak to bude druhá plenárka v květnu. A nyní se dostáváme k představení eh, studie, která se týká asistivní technologie pro osoby se zdravotním postižením. Máte tam eh, ve vašich složkách asi čtyři dokumenty, které se týkají této velice detailní a důležité studie. I hned dávám slovo panu Adamu Košovi na dvě, tři minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. Náš odborný výbor se zabývá zásadními důležitými věcmi, které se týkají osob se zdravotním postižením. A v roce 2015 jsme navrhli, aby STOA zadala vědeckou studii, projekt, eh, která by se věnovala tématu asistivních technologií a tomu, jak eh, fungují tyto technologie ku prospěchu integrace osob se zdravotním postižením. Tady máme na mysli zejména lidé, osoby, které mají kognitivní problémy, jsou zrakově či sluchově postižené. Já jsem přesvědčen, že se musíme zabývat těmito novými technologiemi, neboť v budoucnu budou mít velký vliv na náš každodenní život. Musíme tedy proskoumat, jak eh, tyto technologie náš život ovlivní, respektive s jakými důsledky či dopady těchto technologií musíme počítat. V případě, že se takovéto mm, podpůrné technologie rozšíří, jaký trvalý vliv budou mít tyto technologie a pravděpodobně ho být budou na naši společnost. A někdy jde i o vliv, který jsme nezamýšleli. Je tedy důležité se nad tímto téma, zamys- tím tématem zamyslet. Jak zohlednit tyto technologie a jak eh, rozvíjet tyto technologie dál? Je třeba, abychom jako parlament dodržovali naše předpisy a dále rozvíjeli bezbariérnost. Máme tady různé způsoby, pohledy, perspektivy, jednak tu perspektivu lékařskou a pak tu perspektivu zaměstnanců. A z každé té perspektivy vychází ten pohled na ty technologie jinak. Ale v budoucnu s těmito technologie budeme mít co dočinění, a proto je třeba se tím zabývat a dořešit veškeré etické, technické a sociální otázky, které se s tím pojí. Tím musíme se jim věnovat a dořešit je. Tato technologie momentálně zažívá skutečně skokový až explozivní vývoj a my se obáváme, že naše zákonodárná rychlost se oddaluje, se vzdaluje skutečnému životu, že pouze pokulháváme za realitou. Proto se velice těším na schrnutí expertů, kteří připravili studii a prosím kolegy, aby si studii pročetli i jejich asistenti, nebo přejmenším alespoň schrnutí, nebo je velice zajímavá a velmi poučná. Děkuji vám. Děkuji předseda. Nyní dávám slovo paní Marie Joao Maja, aby nám eh, poskytla úvod do studie. Já vím, že jste eh, pro, předložili obsáhnou studii, ale prosím vás, abyste to maximálně schrnula do deseti minut. Děkuji, pane předsedo. Uh, tady jsme provedli předběžnou analýzu o stavu věci, také o budoucích tendencích, které se týkají potřeb a vnímání lidí eh, se zdravotním postižení. Jde o používání asistivních technologií. Máme tady eh, tři eh, postižení, poruch, porucha zraku, sluchu, a e, také e, autistické e, poruchy. Soustředili jsme se na tři různé oblasti. Společnost, vzdělávání a pracovní místa. Dnes bych ráda pohovořila o některých výsledcích projektů, které se vztahují k práci a zaměstnanosti. V průběhu projektu jsme eh, měli online dotazník, který byl rozdán eh, a žádali jsme eh, účastníky, jestli používají v současné době asistivní technologie, tak aby mohli zvládnout svou, své postižení. Výsledky nám ukázaly velice pozitivní míru odezvy ve všech třech z postižení. A také jsme je požádali konkrétně, aby nám řekli, v jakém oblasti jsou důležité asistivní technologie, které jim poskytují podporu. A jak tady vidíte na tomto grafickém znázornění, které vám zde předkládám, Tady máme eh, různé, eh, různá postižení ve studii a zde vidíte, že škola a práce, mm, eh, tady byly ony hlavní oblasti. Tyto výsledky znovu potvrdily důležitost asistivních technologií, které mají při podpoře lidí s postižením a zvláště na poli vzdělávání a práce. Také jsme požádali, aby nám poskytli nějaké příklady eh, eh, asistivních technologií, které mohou používat na pracovišti. A Odpovědi jsou různé podle typu postižení, ale musíme říci, že poskytnuté příklady eh, začlenovaly lékařské přístroje, ale také mainstreamové technologie. Například, eh, je, například informační komunikační technologie a jejich používání jako eh, čtečky screenové nebo zvětšovací, eh, zvětšovací screeny, tak ty pomohly účastníkům se zrakovým postižením. Na pos, sluchové poruchy, tady máme videokoly, technologie nové, anebo systémy, které využívají poznávací software, anebo překládají mluvená slova do znakového jazyka. Využívání nových technologií byl tady také, bylo také navrženo a máme tady právě tři eh, postižení. Tak například realita a vizuální realita v případě eh, autismu, to má podpořit sociální interakce na pracovišti a jak eh, můžeme si přečíst v následujícím citátu, něco jako videohra, jak říká jeden z odborníků. Můžete začít den, půjdete do kanceláře nebo do laboratoře, řeknete dobré ráno svým kolegům kolegům. Pozdravíte je, můžete simulovat pracovní kvůli a takto se můžete připravit na to, až se setkáte s, osobně se svými kolegy, protože sociální interakce je skutečně tvrdá průběhu našich ehm, interview eh, jsme eh, se eh, zjistili, že jde o správnou úpravu ehm, a o práva lidí s těmito postiženími. A toto bylo změněno jako důležitý bod pro používání asistivních technologií, když jde o práci a zaměstnanost. Je tady celá řada velmi jednoduchých ehm, aranžma a úprav, které mohou pomoci a začlenit lidi na pracovišti, řekl jeden z expertů v naší studii. Tak například, když zvážíme autismus, sociální opatření, jako například mentorovací systém nebo koučování pracovní, toto může být vzato v úvahu. Nebo také způsob, jak pracovní prostředí je koncipováno. Toto všechno by mělo být zohledněno. Lidé s autismem eh, totiž mohou být přecitlivělí na světlo a zvuky. Ehm, osvětlení musí být uspůsobeno, eh, anebo tady musí být tichá eh, místnost ehm, umožněna těmto lidem. Ale realita nám ukazuje eh, rozdíly, eh, něco jiného ve výsledcích našich projektů. Eh, výsledky nám ukázaly, že stále ještě dochází k diskriminaci vůči lidem s postižením a to už začíná ve fázi, kdy jsou tito lidé najímáni. Dále je tu nedostatečná znalost ve společnosti. Není, ne, ne, ne, společnost, pro společnost to může být břemeno a vyšší náklady, když najímají tyto lidi s postižením a pak je tady omezení omezený e, dopad e, sankcí na společnosti, pokud nepřijmou e, tyto osoby s postižením. A obecně je eh, eh, nedostatek poznatků o, o lidech s postižením eh, na pracovišti. Toto platí pro společnosti, ale také pro samotné osoby s postižením. Poslední aspekt, který bych ráda zdůraznila, se týká selhávání v systému vzdělávání. Dobrý vzdělávací systém, je, na něho je obecně nalíženo jako na předpoklad pro začlenění lidí s postižením na trh práce. Ovšem, jak si tady můžeme tak také přečíst z tohoto eh, citátu, mm, které vyplnul z jednoho z pohovorů s jedním z expertů. Pokud lidé s postižením eh, nebyli schopni zúčastnit se vzdělávacího procesu stejným způsobem jako osoby, které nemají eh, postižení kvůli toho, že byly nedostatečně upraveny technologii, pak konečný výsledek je takový, že osoba s nižší úrovní vzdělávání a dovednostmi bude mít více potíží nalézt práci. Ne kvůli svému postižení, opatření, ale hlavně kvůli nižší úrovni vzdělání a kvalifikačních opatření. Závěrem své prezentace bych eh, vás ráda upozornila na následující aspekty. Jedním z nich je důležitost eh, zapracovat tyto eh, úmluvy do praxe, aby to bylo eh, převedeno do nařízení v každé zemi. Také dohled a posouzení situace by měl být vymáhán a sankce by měly být vyhávány pro ty, kteří nedodržují tyto, tato pravidla. Také technologické alternativy musí být propojeny se sociální sférou. Toto znamená nejenou potřebu univerzálního designu asistivních technologií, ale také technologie, které budou poháněny potřebami uživatelů. V budoucnu bychom se měli soustředit na vývoj asistivních technologií, nejenom na nové přístroje, ale také na zlepšenou, zlepšené používání stávajících technologií. Potřeby takového, pak je tu potřeba přehledu o tom, jak vypadají stávající aplikace a technologie a dále to existuje potřeba zlepšit propojení mezi technologiemi a službami posílení oblasti vzdělávání, eh, poznatky o tom, jak využívat technologii, eh, tak, aby mohli eh, zlepšit tuto znalostní základnu. Toto je považováno za důležitý faktor pro zaměstnatelnost osob s postižením. Tedy potřeba kvalifikací z lidí s postižením a role a využívání asistivních technologií. A navíc potřeba školit profesionály ve veřejných službách profesory, inženýry, architekty, odborníky z zdravotní oblasti, policejní pracovníky. E, jsou to učební osnovy, které by měly e, obsahovat návody, jak přistupovat k lidem s postižením, jak pochopit jejich potřeby a jak poskytnout podporu. S tím je propojeno také objevování se nových technologií, jako asistivní profesionální, profesionály. E, Profes, tito lidé, odborníci, mají přicházet s nejlepšími řešeními pro uživatele. V neposlední řadě Tady máme eh, podporu eh, zaměstnanosti asistivní technologie eh, pro trh, který bude příznivý vůči těmto osobám s postižení, potřebuje větší podporu. To znamená, že se musí monitorovat tyto asistivní technologie a zvýšit přístup k nim. Toto vše by mělo být podpořeno. Jak už jsem řekla dříve, je tady pořád velký nedostatek informací, co se týče asistivních technologií a zaměstnanosti. Asistivní technologie a jejich profesionálové by tady mohli také sehrát svou roli tím, že budou dělat poradenskou činnost pro zaměstnavatele, jak, řekněme, mm, e, správně umístit osoby s postižením e, na pracoviště a jak poskytnout více informací a jak e, provázet tyto zaměstnavatele a najít lepší přístup pro upoužívání, lepší možnosti používání asistentních technologií a e, stále ještě existují překážky v naší společnosti. Překážky, které stojí před lidmi s osobami s postižením. S postižením. A proto je zapotřebí zvýšit povědomí o postiženích obecně a o jejich vztahu e, k práci a zaměstnanosti, tak abychom mohli zmírnit dopady stigmatizace a abychom mohli lépe tyto osoby přijmout. Děkuji vám za pozornost. Merci, Děkuji. Nyní dám slovo panu Mihali Sikrity který je politickým analytikem ze Stoji. Prosím. Děkuji. Na základě studie, která byla prováděna, jsme chtěli poskytnout také pohled na sociální oblast na základě práva a právních aspektů tedy. V zásadě co jsme identifikovali, hlavní legální výzvy jsou, eh, když existuje snaha o regulování nebo podívat se na asistivní technologie z regulativní, čili legislativní perspektivy, je, jak eh, postiženost, která patří do horizontálního konceptu, zařadit do současného přiřazení kompetencí. A za druhé jsme identifikovali určité roztříštění legislativy, co se týče požadavků, jak pomáhat občanům s postižením, protože 20 států stále ještě neplní nebo nedostává kompletní legislativní kapacitě. Řekl bych, že největší výzva je nedostatek horizontální definice v rámci evropské legislativy. Ehm, týká se to definitivy, eh, pardon, eh, definice eh, v té první legislativní rovně. Zodpovědnost pro poskytování asistivních technologií ehm, a hlavní rizika ze strany uživatelů a třetích stran. Tato odpovědnost musí být zohledněna eh, i u takových autonomních strojů, tyto stroje či tyto zařízení, v Musíme tady mít dostatek údajů také pro mm, život, pro osobní život a pro to, jakým způsobem osoby mohou používat tyto asistivní technologie. Ale zatím tady nemáme žádná takováto opatření. Navíc ještě kromě eh, právních výzev, eh, které máme etické výzvy, výzvy, které nutně se nevztahují k právnímu rámci, ale které přesahují hranice tohoto a eh, většinou se vztahují k ochraně toho, čemu říkáme základní etické principy Evropské unie. A toto jsou výzvy, které eh, se vztahují k autonomii osoby. Ehm, asistivní technologie mohou podkopat tuto autonomii osobnosti, mohou také podkopat ehm, takzvané sebeurčení na informaci této osoby a v zásadě bych řekl, mohou dokonce poškodit ehm, něčí autonomii tím, že se budou posilovat nové formy izolace a odloučení. Jsou to otázky, které se vztahují k používání, ke kontrole, také delegace, rozhod delegování rozhodování a zodpovědnosti, transparentnosti a férového zacházení. Ale také jsou to otázky, které se vztahují k, přístup, k přístupu těmto eh, technologiím. A jedna hlavní otázka, kterou, eh, na kterou jsme narazili, byla to, jaké míry je možné si dovolit eh, tyto nové přístroje. A jak vypadá přístup ten je mnohdy drahý, je to drahá záležitost, ehm, když to porovnáme napříč 28 členskými státy. Dále etické výzvy eh, se vztahují k možnému snížení ehm, počtu lidských kontaktů. Eh, role eh, těch lidských kontaktů, eh, ta se snižuje, to, to, to lidský faktor se oslabuje. Pak je tady takové nejasné rozlišení mezi pomocí a dalším vývojem této osobnosti, protože, jak víme, technologie i asistivní technologie mají tendenci být používány lidmi a to nejenom proto, aby napravili určité deficity, ale aby posílili určité její schopnosti. Stigmatizační efekt využívání asistivních technologií, to je mm, doznámá věc, ale také otázky kolem e, typu e, takzvané společnosti, která pečuje e, o tyto postižené lidi. Tímto myslíme to, jak bychom měli přemýšlet o roli těchto technologií a také o roli pečovatelů. Jak eh, se můžeme posunout ku předu? Podíváme-li se na obrovské výzvy, eh, které tady máme, i právní výzvy na tomto poli. Za prvé, eh, Jedna z věcí mohla být zajistit přístup a také závazky v oblasti dodržování lidských práv. Další věc, nalézt cesty, inovativní cesty, které zajistí, že asistivní technologie budou technologie, které si budou tyto lidé moci dovolit. Ehm, vede se tady diskuze o tom, eh, že teď se eh, zrovna eh, jedná o robotech a o tom, jak zajistit to, aby roboti v oblasti pečovatelské oblasti mm, si mohli, mohli být zakoupeny a mohli být využíváni těmi, kteří je nejvíce potřebují, ale přitom nemají k tomu finanční možnosti si je koupit. Zavádění eh, přístupu, eh, který bude znamenat hlavně zachování soukromí. Jak jsem řekl, máme tady ochranu eh, dat, takže se musíme postarat o to, aby všechny technologie tohoto druhu byly koncipovány tak, že tady budeme mm, ctít tento základní princip na od samého začátku kdy eh, jsou ty technologie užívány. Eh, z ustanovení mm, procesu, kde se poskytuje souhlas, tedy férového to procesu, který bude střižen na míru, toto je také zapotřebí, ale tento, to je něco, čemu říkáme přístup eh, k lidským přístup k lidským právům. Nepostižení lidé by měli si ponechat kontrolu nad využíváním technologie. A toto je poznámka, kterou tady říkám, protože je tu hodně z asistivních technologií, které mají tendenci stát se autonomní, mají tento potenciál v sobě a proto bychom eh, měli zajistit to, že tady bude obsažen lidský prvek, eh, že ta osoba eh, bude hlavním osobou, která bude rozhodovat. Dále rozvinutí struktur, které budou dohlížet nad etickými standardy role e, etických výborů na mnoha polích je velice známá. Není zase tak známá, když jde o osoby s postižením a když jde o využívání asistivních technologií. A v tomto smyslu e, musíme přemýšlet o tom, e, zdali budeme potřebovat některé tyto věci dále. Ustanovení nové klasifikační struktury pro asistivní technologie. To je rovněž úvaha, která by mohla to něco, o čem bychom mohli uvažovat, a také lidská péče. Ta zůstává nenahraditelná. Eh, mnoho členských mm, států mm, tady má pečovatelské služby, to by mělo být zachováno a asistivní technologie mm, by měly být využívány jenom k doplňkovým, jako doplňkové technologie a k tomu, abychom se postarali o to, že pečovatele a lidé, kteří potřebují technologie, eh, že budou jejími hlavními příjemci. Závěrem tady bych ukončil a poskytnu prostor pro vaše otázky. Děkuji. Okay, merci. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo EPP. <clears throat> E Nevím, jestli tady pan Kasa nebo pan Becker, nikoho nevidím, je tu někdo. Takže za SAD má slovo Agnes Jungerius. Agnes, prosím, máš slovo. Děkuji vám mnohokrát eh, za tyto obšírné prezentace a za vaše zprávy. Já jsem ještě nedočetla, ale mám na nich skutečně velký zájem. Mám několik otázek týkající se pracovních vztahů, když hovoříme o tomto tématu, protože ve vaší prezentaci jste se zmínil o možnosti dovolit si používat různé druhy zařízení, které by mohly zlepšit přístup lidí s postižením. Domníváte se, eh, když hovoříme o těchto možnostech, jak si dovolit si to, že by to měl platit zaměstnavatel? A je tomu tak, že by tedy zaměstnavatel měl nést odpovědnost, co takový lidé, kteří nemají stále zaměstnání, nebo kteří jsou ještě na škole, nebo kteří hledají zaměstnání. Uh, Toto by tedy nebylo v odpovědnosti zaměstnavatele, ale v odpovědnosti společnosti jako takové. Já si myslím, že tady jsou nové příležitosti, ale právě tato záležitost, aby si to osoby s postižením mohly dovolit, je významná. Možná eh, jedn, uvažovali bychom tímto způsobem, Jsou-li tady nové možnosti mm, pro vstup na trh práce? To by mělo být daleko snažší než dříve za používání nových technologií, které umožňují lepší účast osob s postižením na trhu práce. Domníváte se, že to by mohlo také podnítit debatu či diskusi o odpovědnosti těch podniků, kteří nezaměstnávají občany s postiženým, protože je daleko snaží zaměstnávat eh, lidi. Domníváte se, že tedy tady eh, bude zahájena diskuse o odpovědnosti podniků zaměstnávat osoby s postižením? a možná v některých státech již probíhají takovéto diskuse. E, a co třeba uvažovat o zavedení kvót pro tyto osoby s postižením? Děkuji. A za EKR paní Stevens eventuálně? pánu. Děkuji, kolegové. Eh, já chci poděkovat eh, všem řečníkům za velmi zajímavé příspěvky. Já jsem si četla tu zprávu a ráda bych hovořila o etických a právních výzvách, eh, protože to je nesmírně významný aspekt. Jedno z toho je vlastně bezpečnost já jsem tento týden se dočetla o nehodě, ke které se stal v případě samořídícího vozu. To je trošku odlišná situace, ale týká se to bezpečnosti a strojů. A podíváme-li se na tyto uh, stroje, které, nebo zařízení jako asistivní technologie, musíme zajistit, aby tyto technologie byly bezpečné pro osoby s postižením, protože nebude-li tomu tak, tak uh, to může dopadnout opravdu špatně. Uh, Osoby s postižením musí také zachovat jaksi kontrolu nad těmito asistivními zařízeními. To je jedna z mých největších obav. Kdo rozhodne o používání těchto technologií? Budou to osoby s postižením samotné, anebo to budou osoby, kteří koncipují tyto stroje, kteří si myslí, to by bylo úžasné pro tyto osoby, ty to budou mít velkou radost, budou to používat. A e, to jsou významné argumenty. E, čili ne, já si myslím, že když se nepůjde, nebudou zohlední, když se nezohlední uživatelé, hned v začátku je přeci třeba, aby společnost tady zájela diskusy. Eh, hm, někdy totiž, když dochází ke koncipování takovýchto technologií, tak se vychází z toho, že to budou osoby s postižením akceptovat, aniž by se zapojili do diskuzí při koncipování těchto technologií. A když se podíváme na tuto záležitost, je třeba, aby už na úrovni koncipování a vyvíjení těchto strojů byly zapojeny, eh, byla zapojena združení zastupující osoby s postižením. To je naše sociální odpovědnost. Nemůžete pouze produkovat technologie a říct si, tak jsem vyřešil tento problém využívání asistivních technologií doma mohou velit, přinést velký užitek osobám s postižením, zejména nejsou-li tak soběstačné vzhledem k typu jejich postižení. Ale používání asistivních technologií doma by nemělo být výmluvou, nezapracovat na inkluzi v celé společnosti. Eh, když se jedná o možnost přístupu Například i doprava stále ještě potřebuje zlepšit přístup pro tyto osoby, zaměstnávání rovněž. Nejde e, o to soustředit se jenom na asistivní technologie osob se zdravotním postižením doma, v rodinné situaci, ale stejně tak, dokonce možná více, musíme hledět na možnost inkluze těchto osob s postižením na všech úrovních, společno, na všech úrovních. Volný čas, zaměstnání, doprava a tak dále. Věřím, jsem přesvědčena o tom, že asistivní technologie mohou být jedním z řešení, ale není to všeobecné, jak si to řešení pro všechno. E, naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Co se týče mm, soukromí, to je přenecháno osobám s postižením, aby prostě měli své e, vlastní Eh, své, své vlastní údaje, tam není třeba konzultovat lékaře, můžeme s nimi eventuálně věci konzultovat, ale důležitý je vlastník této informace. Přemýšlet o tom, jak by se to rozšířilo na pojišťovací společnosti. Vůbec si nejsem jistá, jak ty by nakládali eh, s takovou záležitostí. Také se musíme podívat na roli pojišťovacích společností a e, jak to bude s placením takových zařízení, e, protože to je samozřejmě nesmírně významná otázka. E, a já si myslím, že pojišťovací společnosti tady nenesou odpovědnost, nese tady odpovědnost společnost a stát, aby zabezpečila, že osoby s postižením budou mít přístup k asistivním technologiím, aby je podpořili v soběstačném životě. Děkuji mnohokrát. Děkuji, nevidím tu nikoho za FDD ani za GUE. Pardon, za ALDE. Ani za zelené. Za FDD už to taky nikdo není. Takže dám slovo panu Dominiku Martinovi, který se nechce chopit slova. Takže pan Futovolis má slovo. Děkuji, pane Πρόεδρε. Σήμερα 21 Μαρτίου είναι η Děkuji vám, pane předsedo. Dnes, Dnes máme tady Mezinárodní den Downova syndromu a my si uvědomujeme velice dobře eh, eh, celé eh, veškeré druhy postižení, které osoby mají. Studii jsem si přečetl s velikým zájmem, i když Mm, tady poskytuje tato studie celou řadu hlavních směrů. Eh, já nevím, co se děje v jiných eh, zemích Evropy, ale mohu vám říct, co se děje v Řecku. musíme mít víc informace, větší vzdělávání a větší povědomí o životě osob s postižením. My máme v Řecku specifickou situaci v souvislosti s finanční krizí, která má negativní dopad na život osob s postižením. Začíná to už školou, e, pracovními místy a tak dále. E, chci tedy říci, že my ani nemáme materiál ve školách pro pomoc osobám, dětem tedy s postižením. E, je to velmi krutá realita. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bude, eh, dám slovo Marie João Maja a panu Mihlisovi Kritikosovi, aby mohli zareagovat na otázky, které byly položeny. Děkuji za zajímavé otázky, za kompliment, který jste nám vyjádřili, se vypracování této studie. Je to několik aspektů, které se odráží v různých otázkách, eh, které jsou vzájemně propojeny. První otázce. Kvóty. Ano, ty v některých zemích existují. Jedna část studie, kterou jsme provedli, se týkala Eh, regulačních eh, vyhlídek a tady jsme zmapovali eh, regulační prostředí v Evropě. Měli jsme tady čtyři případové studie, takže jsme udělali v těchto čtyřech zemích Německo, Maďarsko, Portugalsko a Švédsko. A tak trošku to byli zástupci různých regionů hm, v Evropě a tady jsme si uvědomili jednu věc na těchto případových studiích. Co se týče kvot, tak eh, v některých zemích už jsou povinné eh, kvóty, ale například v Německu jsou, platí pro veřejné a soukromé organizace a pro ty, které tyto kvóty nepotřebují, tak ty Eh, tam jsou na to balovány eh, pokuty. Eh, jiná situace v Portugalsku, ty kvóty tady také existují, ale jsou povinné pouze pro veřejné organizace, státní organizace. Vím, že je to trošku obtížné, protože důležité je to, aby se propojovaly určité pozitivní aspekty s těmito kvótami. Jak, jak vykonávat nad nimi dohled? To je zase další věc. A bohužel eh, tu není dostatek údajů, není tu dostatek ukazatelů eh, k této oblasti. Lidé s postižením eh, ve vztahu práce a zaměstnanosti. Není tady hm, opravdu hm, nemáme dostatek dat, abychom o tomto mohli komunikovat. Jistě, že máme i dobré příklady které vyplnuly z této případové studie, například v Portugalsku a v Německu. Pokud zaměstnavatele eh, ukáží, eh, že eh, vyvíjí úsilí v tím, že zaměstnávají tyto lidi na pracovišti, že k němu mají přístup, tak jsou odměněni. A dostává se jim nějakých finančních stimulů, dostává se jim odměn a to je zajímavé, protože Eh, si dnes vědomi toho, že společnosti mohou eh, eh, toho využívat, mohou se, mohou být pochváleni za to, že najímají osoby s postižením, že přebírají sociální zodpovědnost a podobně. Nevím, jestli ještě chcete něco dodat k tomuto. Další aspekt, který je zajímavý, kontrola nad eh, asistivními eh, technologiemi a eh, také přístup, který je provázen potřebami uživatelů. Nejenom asistivní technologie, ale ve všech typech technologií vidíme mm, jednu věc. A to, že průmysl normálně vynakládá tlak na používání technologií v nejrůznějších oblastech, zvláště tady by Eh, to mělo být tak, že uživatelé budou začleněni do eh, první eh, fáze rozvoje této technologie, protože to jsou ony osoby, které vědí, které mm, vědí, jak potřebují technologie a které mohou podpořit a říci, jaký typ má být použit. Nenahrazují nebo nepozměňují něco, co se zlomilo nebo co už přestalo fungovat, ale měly by být eh, tyto používány proto, aby se překonaly překážky, které stále ve společnosti existují. A eh, tady je skutečně důležité, aby uživatelé obecně a zvláště osoby s postižením byly eh, začleněni do tohoto. A na to se právě tlačí v tomto novém, při tomto novém výzkumu a rozvíjení technologií. Protože překážky, které existují, ty eh, staví společnost, ehm, eh, vstupy do budov, ehm, překážky, před kterými stojíme my všichni ať už ehm, osoby s postižením eh, nebo s poruchami. Například, když máme dámu, která má dítě, paní, která má dítě v, autě, tak není schopna vstoupit do parku, když tady jsou nějaké schody a nemůže převést tento kočárek. Je to skutečná překážka a to ještě neznamená, že je osoba s postižením. Tedy společnost obecně staví překážky, které musí být překonávány. A tady asistivní technologie hrají skutečně důležitou roli také na pracovišti jako příklady, které jsem poskytla ve své prezentaci, eh, jsou tu jednoduché věci, které mohou a zaměstnavatelé udělat, ale již si nejsou vědomi. Jeden z expertů nám řekl, že například eh, má asistivní technologie, které používá eh, ve svém vlastním počítači a na začátku eh, vzal tento počítač do, do společnosti, protože tam měl všechno, co potřeboval. Eh, takže měl tam takovou aplikaci, která zvětšila obrazovku, mohl to lépe přečíst nebo Tady byly aplikace, které zase, to byli jiní kolegové, kteří měli aplikace, které překládali to obrázek do slov, on byl schopen toho to pak poslouchat. Takže Eh, tento obrovský nedostatek informací opravdu blokuje přístup lidí eh, s postižením na pracoviště. Eh, zvyšování povědomí by tady mělo vést k lepším výsledkům. Více informací mělo být poskytnuto, více stimulů. Pokud se to nebude poháněno sociálním důvody, tak možná pak bude zapotřebí mít v ruce něco, co eh, zaváže tyto společnosti používat tento typ asistivních technologií bylo také byl zmíněn problém eh, eh, vlastnictví dat. Samozřejmě, eh, to musí přijít uživatel, ale jeden z důležitých příkladů, který, který zmínil jeden z expertů, když například máte tyto nové technologie, to je příklad, který jsem poskytla z pracoviště, ale představte si, že máte něco, co vezmete na ulici a nějaká osoba, ehm, to bude praktická, praktikovat, dojde k nějaké sociální interakci, nebo bude plnit nějaký úkol, nebo nějaké jiné věci. A problém je v tom, že stroje a technologie eh, vyžadují data nejenom od uživatele, ale také od eh, prostředí okolí. A tady musíme zvážit eh, pravidla, která máme ve společnosti, pravidla, která se vztahují k datům a jak, do jaké míry jsou ostatní lidé ochotni sdílet svá data. když eh, uživatel těchto asistivních technologií eh, tato data sbírá. To znamená, to jsou otázky, které musíme promyslet ještě detailněji. Co se týče poslední poznámky, ano, já jsem z Portugalska, takže máme podobnou situaci. Eh, to byla kolegyně z Řecka a je to opravdu podobné, když nějaká země mm, je ve finančních potížích, tak je obtížné eh, z toho obstarat. Ale je tu pár věcí, eh, které bychom tedy vyplynuli z této studie. V těchto přípravných studiích jsme se pokusili eh, podívat se na osvědčené praxe. Jak jiné země využívají těchto osvědčených praxí a jak je pak převádějí ve svých vlastních zemích. Portugalsko bylo dobrý příklad. A to v tom smyslu, že tu jsou speciální školy, které jsou všechny zavřeny. Zvláštní školy tu žádné neexistují, takže všichni studenti eh, jsou integrováni do mm, normálních eh, škol, běžných škol. To je krok eh, k inkluzivnímu vzdělávání. Ovšem, objevil se jeden aspekt, který by měl v Orlelsku být taky zohledněn. například školy nebo univerzity, neměli závazek poskytnout asistivní technologie studentům. Tady máme velmi dobrý příklad něčeho, eh, co se hezky udělalo, ale pak tu už není zaručena kontinuita. A Konkrétně eh, Portugalsko se musí takovým věcem věnovat. Další příklad eh, opačný v Německu, zvláštní školy existují, ale všechny univerzity a vzdělávací centra jsou povinny eh, nabízet eh, tyto asistivní technologie. Takže bych řekla, že peníze nejsou všechno. Je tu hodně asistivních technologií na trhu, které kterým by mělo být lépe porozuměno, takové zmapování stávajících technologií by mělo být také provedeno a místo možná e, utrácení nebo vydávání tolik peněz do těchto high-tech technologií, které e, vlastně budou používány a budou přístupny jenom pro určitou skupinu lidí s postižením e, a za vysoké náklady. Takže některé z těchto asistivních technologií, jak jsem již řekla, Eh, jsou eh, používány jako lékařské přístroje a tady se vracíme k otázce bezpečnosti při užívání těchto technologií. Eh, samozřejmě máte-li technologii, která je označena jako lékařský přístroj, tak vlastně to celé probíhá celým takovým velikým procesem, než se stane a je to schváleno jako lékařský přístroj. To znamená standardizace, bezpečnost, to všechno jsou věci, které už byly zohledněny. A v těchto případech bezpečnost Eh, tak tolik eh, neplatí. Ale pak eh, tu máme ještě další aspekt, který je spojen s tímto projektem, jestli asistivní technologie by měly být označovány jako lékařské přístroje, anebo by to by měly být jen mainstreamové technologie. Pokud to totiž budou mainstreamové technologie, tak budou přístupné pro všechny. A ještě jedno doporučení, které také vyplynulo z projektu byla časová osa eh, protože ono to trvá dlouho, eh, musí se dlouho čekat. Ty procesy jsou tak zdlouhavé, že to pak nejsou velké podněty, eh, pobídky pro průmysl, aby vyráběl tento typ asistivních technologií s cílem, aby byly označeny jako lékařské přístroje. Myslím si, že jsem teď řekla všechno. Jestli chcete, tak to tady ukončíte. Já se moc omlouvám za to, že jsem o tom tak dlouho hovořila, ale je tady tolik aspektů. Myslím si, eh, že mm, bylo významné tak abyste odpověděla na ty připomínky, kterých tady bylo hodně. A teď se dostáváme k dalšímu bodu programu týkající se souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019. My jsme si přáli dospět tady k výměně názoru s komisí, zejména eh, k těm šesti pilotním projektům a proto dám hned slovo paní eh, Skové, která je generální ředitelkou, která je ředitelkou příslušnosti příslušném DG. Prosím pěkně. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se budu soustředit na projekty, které spadají do kompetence eh, DG Employment a mohu vám také něco říci k detailu. Dovolte, abych vás informovala, že eh, máme tady 88 přípravných akcí pro rok 2019 a to bylo schváleno 27.2. tento rok. A eh, Tady jsou kritéria týkající se cílů a implementace pro tyto projekty i pro ty, které byly již implementovány v minulých letech a také pro ty, které se implementují v roce 2018. Je tady také indikativní timing, harmonogram tedy, který je před námi a teď se budu věnovat těm tří procesům, projektům, které patří do naší kompetence. Potom bude následovat druhá zpráva, týkající se financí, to bude eh, dáno k dispozici parlamentu v květnu tohoto roku. Já tady mám jednu prezentaci. Máme tady jeden pilotní projekt a přípravné, dvě přípravné akce. Jedná se o podporu pracovníků v domácnosti eh, v družstvech těchto a v, v družstvech těchto pracovníků a také pracovníků, kteří pracují ve voucherových schématech První projekt se týká podpory kooperativ eh, zaměstnanců či pracovníků v domácnosti a schémata eh, pro vouchery na poskytované služby. Eh, cílem je pomoci, lepších praco, pomoci lepším pracovním podmínkám pro právě služby v domácnosti. Bude to první implementace 700 tisíc eur se předpokládá pro tento projekt. Jedná se o to, aby členské státy rozvíjely takové systémy voucherů pro služby a také zavést efektivní sociální dialog v tomto sektoru. Eh, pilotní projekt bude mm, sloužit konzultacemi, poradím, poradami a také určitým poskytnutím hlavních směrů a vodítek pro členské státy, aby mohly rozvíjet eh, tyto, tato schémata, aby došlo také k možnosti vyměňovat si osvědčené praxe mezi jednotlivými orgány veřejné a v případě s potížemi si je jejich zaváděním. Druhý cíl je, že chceme zabezpečit decentní, důstojné pracovní podmínky, také šíření informací týkající se práv těchto pracovníků, a zároveň také vývoj, rozvoj sociálního dialogu v této oblasti. Eh, sektor osobních a domácích služb služeb se skládá ze dvou prvků. První jsou pečovatelské služby, které se většinou poskytují eh, v domovech uživatelů, jako vzdělávání dětí, péče o děti, péče o starší lidi, o lidi s postižením a nemocným. A druhé jsou podporné služby v domácnosti, to se týče žehlení, úklidu, zahradničení, údržby a tak dále. Tento PHS sektor má dva hlavní, dvě hlavní oblasti eh, uživatele a poskytovatele. To by se mělo vyskytnout na dalším obrázku. Eh, v těch pečovatelských službách máme organizace jednak i na evropské úrovni. Evropské Evropské eh, sociální, organizaci pro evropské sociální služby a také Globální Evropa. A ti, tyto organizace budou našimi klíčovými partnery. Co očekáváme od projektu a od toho konzorcia, které bude vybráno a které by mělo rozvíjet následující aktivity. Za prvé, členské státy musí pokročit v rozvoji systému PHS a bude třeba organizovat dvě hlavní aktivity za splněním tohoto cíle. Především sbírání osvědčených postupů a také posílení a rozvoj sociálního dialogu pro pracovníky v domácnosti. Máme tady mm, řadu členských států, eh, kde tento sektor sektor PHS je méně rozvinut, to znamená, že bude třeba šířit povědomí o osvědčených postupech a rozvíjet příslušná schémata, která zde ještě neexistují. A aktivity na evropské úrovni <clears throat> znamenají organizování evropské konference, Eh, podpora mm, této činnosti na webových stránkách na základě oznamování osvědčených postupů a určité hlavní směry a také odborná pomoc členským státům a zúčastněným stranám při rozvoji eh, schématu servisních služebních voucherů pro služby a poskyt a vedení sociálního dialogu. Eh, tento pilotní projekt bude podporován granty a žádosti se mají podávat do příštího týdne a v příštích týdnech se tedy zveřejní, kdo to bude dělat a informace o, e, konkrétní informace pro návrhy budou zveřejněny v červnu a koncem července by mělo dojít k podpisu smlouvy poskytující granty. E, druhá přípravná akce je záruka pro děti. E, to je vlastně již druhým rokem v implementaci. E, původní projekt byl věnován zmapování současné situace, co se týče efektivního respektování práv dětí a také eh, byly analyzovány možnosti, podmínky a přidaná hodnota při implementování takové záruky a také vývoj v práce pro děti v rodinné situace, v institucích, eh, děti eh, uprchlíků, migrantů a děti s postižením či s jinými specifickými potřebami. Přípravné akce na vytvoření implementačního rámce pro toto schéma se bude využívat na základě výsledku, ke kterým již došlo. A teď by se mělo zkoumat, jakým způsobem se výsledky, jak se použijí pro pomoc těm nejpostiženějším dětěm, dětem. Implementace přípravných akcí pro záruky pro děti eh, byla, je rozvíjena na základě studie, která byla zadána a na, eh, lhuta pro podávání nabídek je koncem dubna roku 2018 a také připravujeme rozhodnutí o financování pro rozšíření tedy toho rozhodnutí, které padlo již v březnu 2018 a teď bych ráda ještě zmínila některé detaily. Tady se jedná vlastně o zhromažďování znalostí na základě výzkumných prací, na základě statistik, specifických konzultací, input také pro ombudsmana, pro záležitosti dětí a také diskutovat s příslušným eh, výborem pro sociální ochranu a radou. V roce 2018 tedy se bude stavět na získaných výsledcích. A měly by, měly by se tedy zveřejnit ty výsledky první fáze a také ta hlavní vodítka pro fázi druhou. E, naší druhou přepa... Potom tady máme také reaktivování, to je přípravná akce Eh, která se týká schůdnosti intra-EU mobility programu pro nezaměstnané, kterým je více než 35 let. A obdobně, jako byly cíle eh, těch předešlých projektů, se jedná o pomoc nezaměstnaným dospělým nalézt práci, umožnit jim uh, školení a zvýšení jejich příležitostí ve členských státech i v jiných členských státech než v jejich domovských státech, podporu a plnou integraci na trh práce a také se snažíme, jak si srovnat úroveň jednotlivých členských států. Potom tady máme také rozšíření tohoto schématu v rámci pilotního projektu. Vidíte, že už jsme vydali 3 miliony v roce 2016, 2,5 milionu se vydalo v roz, z rozpočtu 2017 a 5 milionů bude vydáno v roce 2018, celý, čili financování tohoto projektu dosáhne 10,5 milionů eur podpůrná opatření, která se budou poskytovat občanům budou slaďována s potřebami trhu práce a budou se snažit pomoci také v případě eh, relokací, čili eh, když osoby chtějí do jiné země, budeme se snažit poskytovat jim eh, pomoc například na základě dalších kvalifikací. Plánujeme také implementační projekty a také o možnostech e, případných úhrad e, v, pro osoby, které budou zahrnuty do tohoto projektu. Máme tady 6 měsíců e, pro přípravu na práci v rámci nějakého učení, jakoby učebního oboru. Třetí stádium implementace tohoto projektu v roce 2018 bude samozřejmě záviset na tom rozhodnutí, které by mělo padnout v těchto dnech a rozhodnutí o financování a otevře na výzva pro předkládání návrhu by měla být zveřejněna v druhém kvartálu tohoto roku eh, s výhledem na zahájení projektu v třetím kvartálu roku 2018. A Eh, je, třeba, je možné také, aby se ucházely konzorcia o tento projekt, protože my jsme ale požadovali do této chvíle, aby součástí toho konzorcia byly tři členské státy, ale měli jsme pouze málo žádostí o takové projekty a abychom povzbudili více členské státy, aby se ucházeli o to, že by sloučili své společné síly tak jsme eh, navrhli, aby prostě součástí konzorcia byly alespoň dva členské státy, nikoli tedy tři, aby se navýšila nabídka eh, těch konzorcí, které by tady chtěli pracovat. Plánujeme, že by dva až šest návrhů mohli dostat grant 1600 alokací v období 24 měsíců. Žadatelé mohou být jak služby soukromé, tak veřejné a také se to mohou účastnit aktéři, jiní aktéři trhu práce, protože se snažíme eh, u rychlit možnost vybavit dovednostmi nezaměstnané osoby či osoby s postižením a chceme podporovat takové aktivity eh, pro osoby, které hledají svou práci, eh, eh, které hledají práci a v rámci svých dovedností a schopností nejsou schopni najít práci ve své domovské zemi a hledají ji tedy v jiném členském státě. Děkuji vám. Merci pour cette présentation. Děkuji za tuto prezentaci. Paní Marta Uskov, která je zpravodajka, bohužel zde nemohla být, já jsem to už vysvětlila, proto dávám slovo její zástupkyni Agnes, prosím. Not on Marita's behalf, but... Uh... Jménem Mariky. Tak mám mluvit jménem Mariky? Dobře. Budu mluvit o přípravných krocích, protože to je to, co je nejblíž, mě nejbližší a co je prioritou pro mou politickou skupinu. Eh, záruky pro děti v roce 2016, eh, tak byl rozpočet, eh, rozpočet také na rok 2017 a Vidím, že na třetí projekt tady byla veřejná, tady byla psaná soutěž. To zveřejnění eh, trvalo několik měsíců a zajímalo by nás, proč to pokud PA bylo schváleno v roce 2016 na rozpočet platící pro rok 2017, do dubna 2018 tady měly být, eh, měly být ukončeny všechny projekty. Můžete nám prosím vysvětlit, proč je možné, že to tak dlouho trvalo, než eh, se tato, tento projekt eh, vztahující se na záruky pro děti, proč to tak dlouho trvalo, nebo první části těchto přípravných prací Byly některé části z toho už eh, realizovány, pokud ne, jak byste mohli urychlit celý proces? A pak poslední věc. Podali jsme žádost přímo, aby eh, realizace těchto přípravných eh, prací byla přenesena na Eurofond. A chci se tady zeptat, jak je váš názor na toto? Nebyl by to dobrý nápad využít Eurofund a jeho eh, expertízy? Protože si myslím, že by to mohlo být užitečné při implementaci. Ale chtěla bych slyšet váš pohled na věc. Děkuji. Merci. Euh, Děkuji vám. Vidím zde, že zde za EK nikdo není. Za Alde paní Harkin ne. Za GUE. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat komisi za ty detailní informace, které jsme dostali k těmto pilotním projektům. Já jsem se chtěla zeptat zejména na ten pilotní projekt, který se týká těch kooperativ pro pracovnice v domácnostech. Už jsme o tom hovořili minulý rok, dobře jsme přijali tento projekt jak tady na parlamentu, tak na komisi, protože za to velice, velice děkujeme. Eh, je to velkou prioritou pro mou práci i pro mou politickou skupinu. Eh, zároveň bych ráda řekla, že když toto bylo schváleno minulý rok, eh, tyto ta kooperativy pro pracovnice v domácnosti, s nimiž máme kontakt ve Španělsku, se velice zaradoval, protože to viděli jako další krok pro zlepšení jejich podmínek práce protože někdy se s nimi zachází tedy jiným způsobem, než se normálně zachází s pracovníky na trhu práce, čili toto může znamenat skutečně zlepšení podmínek jejich práce. Musím říci, že jsem měla celou řadu otázek, ale vlastně eh, mnohé z nich byly zodpovězeny již ve vašich úvodních informacích. Takže se chci zeptat, zda už jste zahájili nějaký dialog se členskými státy, jaké reakce od nich máte, zda i v členských státech eh, tyto pilotní projekty jsou příznivě přijímány, zda jsou také ochotni zavádět tato schémata poskytování voucherů na mm, tyto služby. A zdá se uvažuje eventuálně také eh, o tom, že by se do toho zapojili regionální a lokální úroveň, například Eh, zda by eh, možnost konzultací mohly poskytovat také orgány na eh, lokální úrovni, protože si myslím, že ty jsou nejblíže situaci domácnic terénu a mohly by jim nejlépe pomoci. Tento rok vstupujeme tedy do druhé fáze tohoto projektu, který by se mohl zásadně zakládat právě na těch konkrétních zkušenostech, které byly sbírány například v určitém terénu. Může to být buď na státní, anebo na lokální úrovni. A myslím si, že by to mohlo poskytnout impuls těmto kooperativám, těmto družstvům pro domác, domácích pracovnic, aby se rovněž také uh, podnítili eh, takové pracovnice v domácnosti, které zatím pracují pouze na sebe, aby vytvářely eh, kooperativy a družstva. Děkuji. A za zelení paní Lambert, ne? Eh, Tady. V tom případě dávám slovo hned komisi, aby mohla zareagovat. Prosím. Děkuji za zájem, který jste projevili na pokroku tohoto projektu s zárukou pro děti, tady došlo k prodlevě eh, v průběhu tohoto projektu. Eh, vlastně ten eh, tam bylo zveřejněno dnes, ten tender. A nejprve jsme diskutovali o tom, jestli by tento projekt o dětské záruce by nemohl být jedním z projektů těch jedno, jednodušších a pak později, později jsme měli z roku 2017 rozhodnutí, takže jsme nebyli schopni se připravit na to dříve. Také prošetřujeme to, eh, jak, v jaké fázi eh, eh, se nachází implementace tohoto projektu zaměřená na záruky pro děti, protože příprava tohoto tendru trvala déle, muselo se definovat, co by všechno mělo stát v první fázi, co by mělo být obsahem druhé fáze. Takže doufám, že teď, když už ten tender byl zveřejněn, budeme schopni eh, brzy předložit návrhy a pak dojde k skutečnému no, eh, implementaci tohoto projektu v jednotlivých členských státech. Je to důležité pro děti, které se nacházejí v obtížných situacích. Nejde jenom jeden, dva členské státy, ale v celé Evropě potřebujeme mít tuto ochranu a musíme se postarat o práva těchto dětí. Navrhli jste Eurofond. Řekli jste, že by to mělo být mm, implementováno. Toto není možné, protože eh, tady máme mm, eh, nepřímý, takzvaný nepřímý management. Eh, u tohoto projektu to nemůžeme dělat v rámci nepřímého managementu a znamená to, že komise bude tento pilotní projekt provádět. Takže toto neodpovídá pravidlům finančního nařízení. Také chceme Měli bychom počítat eh, s určitým modem eh, při realizaci projektu, eh, jak budou vydány prostředky, to je část finančního nařízení. Mělo by to tak být, nebylo to, protože jsou tady organizace, které to mohou provádět studie a analýzy stejně tak dobře jako agentury v rámci komise. K službám. Eh, službám v domácnosti. Já si myslím, že toto je velice důležitý pokus eh, bojovat proti eh, neoficiální práci. Je to taková platforma, kde bychom, kde se o různých tématech diskutuje. Mohu říct, že tento projekt byl předložen a byl velice přivítán pozitivně členskými státy, protože ty chtějí mít také jistotu, že tyto služby budou profesionálně poskytovány, ale tyto poskytovatele těchto služeb by měli být také chráněni při provádění eh, své činnosti a měli by eh, platit tedy práva jako u všech ostatních zaměstnanců. Myslím si, že jsme se pokusili urychlit také toto provádění tohoto projektu při eh, přípravných mm, eh, pracech a toto je velice úzce propojeno s Evropským pilířem eh, cílů sociál, sociální ochrany, tak abychom zajistili pracovní podmínky pro všechny, bez ohledu na to, jaká, jaký typ zaměst, zaměstnání to je. Jak jsem předtím řekla, tak jsme velmi pokročili při přípravě tohoto tendru a ten, tyto přípravné eh, práce začaly už v tomto roce na tento projekt. Děkuji. Eh, merci, madame. Děkuji. Eh, tímto jsme to v podstatě ukončili. Časový harmonogram vám zašleme e-mailem, abyste věděli do 23. čtvrtého To je datum, kdy bude muset E, můžete, musíte dát sekretariátu vaše návrhy na pilotní akce a 29. dopoledne se ukončíme. Děkuji vám. Ve 14.30 e, budeme pokračovat s naší práci a začneme i hned hlasováním.